Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Hübner. Meziinstitucionální dohoda o lepší legislativě. Jako první má slovo paní zpravodajka Danuta Hübner. Prosím. Thank you, uh, Děkuji vám, paní předsedající Ráda bych na úvod eh, řekla, že podle 140, eh, článku 140 Evropského parlamentu jednacího řádu předseda Evropského parlamentu může podepsat meziinstitucionální dohodu po přeskomání kompetentního výboru eh, tedy výboru AFKO a po schválení Evropským parlamentem. A pro mne je ctí dnes doporučit k dohodě novou mezina, meziinstitucionální dohodu eh, ohledně lepšího vytváření právních předpisů. Tyto snahy vychází z roku 2003. Eh, práce byla dokončena ještě před rozšířením eh, v roce 2004 a Tou, mm, čekali jsme ale ještě pro to, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Byly zde již tři dehody, které bylo zapotřebí vyjednat a přejednat, abychom vzali v úvahu e, nově vzniklé prostředí e, po tom, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a je, bylo zapotřebí meziinstitucionální dohodu Um, aktualizovat uh, podle našich dnešních uh, poznatků o lepším uh, vytváření legislativy. Takže když byla <clears throat> vytvořena nová Junckerová komise, vzala na sebe závazek této nové meziinstitucionální dohody Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Výbor Avko Evropského parlamentu poskytl svůj příspěvek ke stanovisku Evropskému parlamentu a to tedy, aby v roce 2015 eh, v Dubnu eh, mohl tento vývoj do roku 2003 být schválen. Pan eh, Kivr měl pokračovat s dalšími vyjednáváními společně s výborem Jury a výborem AFKO a měl také notifikovat zpátky konferenci předsedů. Nakonec v prosinci 2016 konference předsedů eh, potvrdila tuto dohodu a rozhodnutí o výsledcích eh, bylo přijato ve výboru AFKO a má být hlasováno zítra. A eh, oceňujeme výsledek vyjednávání dosavadního. Dopad této nové eh, dohody je i na rámcovou dohodu a na další eh, dohody mezi institucemi. Je eh, tato nová dohoda je zaměřena na zjednodušení mnoha různých uspořádání. My doporučujeme, aby tato dohoda byla schválena, aby AFKO mělo také mandát proskoumat možné pozměňovací návrhy, které jsou zapotřebí pro implementaci této nové mezinárodní dohody. Ráda bych připomněla několik mimořádně zajímavých prvků pro Evropský parlament v této dohodě. Je to nepochybně eh, jednoroční a víceleté programování a je to také věc, která se týká follow-upu eh, Evropské komise eh, na vžadání EP a také Eh, revize legislativních návrhů. Toto všechno jsou důležité nástroje zaměřené na tvoření lepší legislativy, na zvýšení transparentnosti. Jedná se také o otázku hodnocení dopadu. Shodneme se na tom, že toto hodnocení dopadu by mělo být vyvážené a komplexní a mělo by brát v úvahu také, kolik by stálo, kdyby se legislativa nevytvářela v dané oblasti. Hodnocení dopadu by nemělo nahrazovat politické rozhodování, nicméně. To je také důležité. Pak je tu ještě otázka tzv. gold plating a Eh, to znamená předcházet nadměrné reglementaci jak pro občany, tak pro podniky, eh, s ohledem také na malé a střední podniky. Potom je to otázka ehm, implementačních eh, aktů a aktů přinesené pravomoci. Chceme patřičná kritéria pro aktiv přinesené pravomoci a pro prováděcí akty v souvislosti s platností Lisabonské smlouvy. Takže v závěru, eh, po té, co jsme přeskoumali obsah eh, této nové mezinárodní dohody, tak výbor AVKO přišel na celou řadu dalších položek, které potřebují další zkoumání a další pozornost. Budeme se společně eh, výbor AVKO a výbor pro právní záležitosti tomu věnovat a budeme o tom psát zprávu. Tento, eh, tato nová meziinstitucionální dohoda je velice důležitá, je to důležitý nástroj pro transparentnější vztahy mezi institucemi, zaměřený na eh, mm, lepší vytváření legislativy s ohledem na zájmy evropských občanů. A nyní je mým potěšením předat slovo paní ministrině Alice Plešart, která bývala před několika lety naší kolegyní paní ministrině, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Jsem ráda, že jsem zpátky v této sněmovně. Eh, otázka, kterou zrovna diskutujeme, je otázka, na které jsme se shodli jako instituce a u které jsme ukázali naše pevné přesvědčení. Je to velmi důležitý krok ku předu, pokud jde o vztahy mezi institucemi. Je to nová dohoda, kde jsme společně zakotvili nová pravidla, která se týkají lepší situace pro naše státy a naše občany. Já nebudu opakovat všechno, co v této dohodě je, ale poukážu jen na několik bodů. Bude existovat společná debata o legislativních prioritách a podle tří institucí se bude sestavovat soubor těch, které by měly být prioritou na další roky. Chceme, aby EU nebyla považována za roztříštěnou. Musíme ukázat jednotu, musíme vyslat sdělení o společném cíli, musíme se ujmout společných výzev. Pokud jde o hodnocení dopadu, my jsme se shodli na tom, že legislativa EU se musí opírat o zdůvodněné návrhy, co se týče legislativního procesu. Legislativní proces je proces politický, nikoli technokratický a my jsme spoluzákonodárci a máme tedy společnou odpovědnost vůči našim občanům zajistit, že ve chvíli, kdy se rozhodneme, že máme k dispozici všechny informace, všechny podklady, když zvážíme tyto podklady, tak teprve postupujeme k eh, zákonodárství. To znamená, že důraz je třeba klást právě na Malé a střední podniky, ty jsou zásadní, pokud jde o růst a pracovní příležitosti v Evropě. My jsme se zavázali vyhnout se administrativní zátěži a nadměrné regulaci. Náš program uh, růstu zapadá přesně do tohoto rámce. Náš program by se neměl uh, nazírat tou optikou, že jde o snížení standardů. Jde spíše o to, že se chceme zamyslet dvakrát ještě než budeme zpracovávat novou eh, právní úpravu. My, my jsme vypracovali studii, která se promítla do naší dohody. Bude to společná platforma pro debatu jak zajistit, že existuje právní úprava, která je účelná, ale která zároveň zbytečně nezatěžuje nikoho a která odpovídá požadavkům podniků. Chceme posílit transparentnost zájmu občanů. A chtěla bych eh, poukázat na to, že bude společná databáze, co se týče legislativních spisů. To možná vypadá jako technická záležitost, a mnohým z vás to tak zní, ale je to velmi důležité. Lidé musí být schopni si vyhodnotit, jakým způsobem pracujeme a jak funguje naše komunikace. Proto je třeba vzájemná komunikace a proto se Rada a parlament shodly na celé řadě úkolů, které musíme posílit, kde musíme posílit naši spolupráci, jako je lepší výkonnost, jako jsou lepší pojistky, co se týče kvality zákonodárství, co se týče vzájemné úcty jednotlivých institucí, co se týče vzájemné spolupráce hned na počátku zákonodárné práce. A doufám, že to usnadní naše vyjednávání. A v tomto kontextu bych ráda vyslovila poděkování za konstruktivní přístup jak komise, tak parlamentu, co se týče opatření zájmu lepší důvěry členských států v delegované akty. Paní předsedkyně, já jsem přesvědčena, že tato dohoda přispěje k tomu, abychom byli schopni zakotvit rámec a ustavit atmosféru, která bude napovídat pro lepší konstruktivní řešení našich společných problémů. My se všichni uvědomujeme, že to je výsledek kompromisu a ne všechno se podařilo urovnat tak, aby byli spokojeni naprosto všichni. Některé body byly velmi citlivé, velmi bolestivé a stálo to hodně práce to vyjednat mezi institucemi, ale mám za to, že nakonec výsledek je velmi vyvážený. Ráda tento dokument přijala a příští týden 15. na Radě pro všeobecné záležitosti bude tento dokument oficiálně přijat. My musíme uchopit tento moment a snažit se o to, aby konečný výsledek byl opravdovým rozdílem. Už příští týden započne práce na tom, jak bude rada uspořádávat svoji práci společně s komisí v každodenním životě. Budeme zasedat a jako tři strany jednat. My už jsme začali jednat o samotné realizace. Chceme se zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme zpracovávat vyhodnocení dopadu a jak bychom chtěli v budoucnu řešit obecně otázku nové právní úpravy komise. Chceme také zvýšit transparentnost celého programu naší práce. Já bych ráda poukázala na to, že předsednictví a rada bude samozřejmě i nadále velmi úzce spolupracovat jak s parlamentem, tak i s komisí na tom, abychom dosáhli toho, že tato velmi důležitá dohoda nalezne uplatnění v praxi. Děkuji, děkuji a teď prosím pana komisaře Timmermanse. Děkuji, paní předsedající. Když jsme se dohodli v prosinci, tak jsem tehdy měl dva pocity. Byl jsem spokojen, že máme dohodu, což znamenalo několik roků dopředu, ale zároveň bych býval osobně radši, kdyby tato dohoda byla v mnoha aspektech ambicioznější. Musel jsem ale se na to dívat reálně a bylo nemožné přemět všechny ostatní k tomu, aby udělali úplně všechno, co já jsem si představoval. Pro mě je ta sklenice stále jenom z poloviny plná. Proč je to důležité? Musíme se snažit zaměřit na celý politický cyklus, podrobit přeskumu úplně všechno, co děláme v rámci zákonodárství, ty tři instituce. A instituce nebyly spokojeny se stávajícím stavem. Dovolte mi poukázat jenom na několik věcí. Máme zde tři úhly pohledu. A nikdo z nás nedostal 100% a 100% nebyla naplněna představa všech. Já se jen vyjádřím k několika záležitostem, co se týče prováděcích předpisů a delegovaných aktů tak tento přístup by měl ulehčit další debatu mezi spolu zákonodárce a měl by také nastartovat další práce na jednotlivých spisech. Měli bychom zajistit lepší transparentnost, kde bude možné nahlížet na prováděcí předpisy a delegované akty ještě před jejich přijetím. Bude to všechno v rámci ročního i víceletého plánu. Meziinstitucionální dohoda by měla zajistit velmi intenzivní spolupráci v rámci to, těchto programů na několik let. Pokud jde o účelovost, každý nový akt bude zakotvovat, jak bude daná legislativa v budoucnu podrobena přeskumu. To znamená, že budeme kontrolovat, zda odpovídá původním představám. A tento program by měl snížit zbytečnou zátěž bez toho, abychom ale omezili jakékoliv sociální cíle či cíle v oblasti životního prostředí. To jde o to že nechceme snížit byrokracii na úkor zachování nějakých standardů. Tak ne, my chceme naopak zachovat standardy a snížit byrokracii. Pokud jde o transparentnost, tak když spolupracujeme v rámci jednotlivých institucích na delegovaných aktech a později na spolurozhodovacím postupu, tak se nám podaří tímto otevřít celý proces veřejnému přeskumu. Je velmi důležité si uvědomit, že rámcová dohoda mezi parlamentem a komisí bude nadále v plném rozsahu platit a pro nás to bude nadále eh, jádro spolupráce těchto dvou institucí. Myslím si, že to je vyvážený produkt, ačkoliv říkám, ne všechny moje ambice byly naplněny. Je to dokument, který doufám všichni podpoří, tak jak se to přáli ti, co jej vyjednali. Je to to nejlepší, co můžeme nabídnout naší veřejnosti. Já děkuji paní Hibner za tento vynikající materiál. Máme zde jasné sdělení tří institucí, že se na lepší zákonodárství dívají velmi seriózně, že to berou vážně tak, aby lidé na ulici, každý muž na ulici, nechci to říkat takhle muž, protože 8. března se to nehodí, ale jde nám o to, aby tato dohoda byla efektivním prostředkem k naplnění lepšího zákonodárství. Pokud parlament bude souhlasit, tak komise může začít okamžitě a spolupracovat s radou a parlamentem tak, abychom byli schopni nabídnout našim občanům konkrétní výsledky. Komise může začít realizovat tyto závazky na základě stávajících předpisů, na základě Lisabonské smlouvy. Můžeme tímto způsobem začít zpracovat delegované akty, což je něco, co chce i sám parlament. Děkuji vám. Dios. Eh, yo quería en primer lugar felicitar al señor Timmermans por este Děkuji. Já bych především chtěla poblahopřát panu komisaři Timmermansovi k této komis, eh, komisní iniciativě. Také bych poblahopřát paní Hybner eh, k její zprávě. Bylo velice obtížné ji sestavit, protože k tomu bylo zapotřebí širokého koncenzu, což se paní kolegyně podařilo. Také chci poblahopřát kolegovi Píprovi, který usiloval o ochranu malých a středních podniků v institucionální dohodě. Pro... A nakonec nejsme úplně spokojeni, nikdo z nás, ale můžeme říci, že Evropský parlament eh, zdůrazňuje, že zapotřebí lépe chránit malé a střední podniky. Za EPP můžeme říct, že to, co bylo podstatné, bylo přijato. Je to například hodnocení dopadu a to je důležité proto, abychom měli kvalitní normy, které nebudou příliš zatěžovat malé a střední podniky. Také zapotřebí respektovat princip subsidiarity tam, kde je to zapotřebí. Je důležité i to, co se týká aktů přenesené pravomoci. Eh, musíme řešit eh, potíže, se kterými se potýkal parlament v posledních deseti letech v tom vyjednávání. A co se týče eh, dohody s Velkou Británií, je zapotřebí zlepšit i ekonomické aspekty, mm, případné bariéry a podobně. Děkuji. Paní, předsedající, já chci velice jasně vysvětlit eh, postavení socialistů a demokratů. Samozřejmě, že jsme proto, abychom měli zlepšený a lepší systém, eh, aby eh, legislativci věděli, jaké potenciální náklady může nést jejich práce, jaké potenciální břemeno mohou položit na ramena lidí. Ale vždy jsme říkali, že se musí jednat o komplexní hodnocení, že se nejedná jen o to, aby se snižovaly náklady pro malé a střední podniky. Třeba, že i to je důležité. Jedná se především o břemena různých typů a náklady různých typů. Nejedná se jen o náklady na eh, tvorbu legislativy, ale také na to, na to, že by se netvořila legislativa. Jaký dopad toto všechno může mít na životní prostředí, na zdravotní systém, na naši politiku hospodářské soutěže a na další. To všechno je zapotřebí zvažovat. Hodnocení dopadu musí tedy být komplexní. Musí obsahovat skutečnou analýzu nákladů a výhod. Je, je zapotřebí se tím zabývat na celoevropské úrovni. A když se nám toto pořadí, eh, podaří vyřídit a budeme mít společná pravidla pro vnitřní trh, tak budeme Eh, nahrazovat dvacet let kdy rozporuplných eh, vnitrostátních eh, norem. A tímto budeme snižovat administrativu pro malé a střední podniky a pro ostatní. A naší třetí hlavní starostí bylo, že ta procedura hodnocení dopadu musí probíhat s poradenstvím, že tu nemůže mít nikdo nějaké právo veta jako volení zástupci musíme mít hlavní slovo. Dnes si připomínáme například Mezinárodní den žen. Představte si, že by se řeklo, že rovná mzda pro ženy by stála tolik a tolik ministerstvo financí a podobně. Samozřejmě, že je eh, důležité všechno zvážit, abychom eh, vedli správně naše legislativní snahy. A podporujeme také další prvky, které se týkají hodnocení dopadu, transparentnosti, plánování legislativy a chceme také spolupracovat na dalším zdokonalování na implementaci eh, této legislativy. Paní McIntyre. Uh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já tuto dohodu vítám jakožto krok správným směrem, ale podobně jako pan komisař doufala bych, že bude ambicioznější. Eh, reformy v Evropské unii musí být trvající proces a nesmí skončit eh, tímto návrhem. Snížení administrativní zátěže, snížení byrokracie, zejména pro malé podniky, je naprosto zásadní pro naši konkurenceschopnost v globální ekonomice. Má, eh, má frakce si stanovila tři klíčové priority malé střední podniky a testy konkurenceschopnosti, cíle pro snížení zátěže a nezávislost regulačního dohledového orgánu. K tomuto poslednímu naše zpráva hovoří o založení takovéhoto orgánu jako vítaný první krok na cestě za e, dosažením jeho nezávislosti. K těm prvním dvěma bodům konstatovat, že tento návrh reflektuje text závěru Rady z února zejména co se týká toho cíle snižování zátěže. To byla klíčová součást vyjednávání ze strany mého premiéra. Zjednodušování regulací a stanovení cílů pro omezování byrokracie bude prospěšné pro celou EU. A přesně to premiér také řekl. Je potřeba zlepšovat věci pro všechny v Evropě, nejenom pro Velkou Británii. Takže v této dohodě jsou důležité věci, včetně studií dopadu o důležitých, důležitých pozměňovacích návrzech, různé doložky o ukončení platnosti a silný závazek snižovat administrativní zátěž. Jsem zejména ráda, že každý rok bude probíhat průzkum eh, o zátěži, aby se zjednodušovala legislativa, vyhýbali jsme se pře-regulaci a abychom eh, získali přehled o tom, jakou legislativu v EU máme. Já jako někdo, kdo je přesvědčen, že Británie by na tom byla lépe v reformované EU, vnímám jako taková reformu za zásadní a tuto dohodu vnímám jako další krok správným směrem na té pokračující cestě reform. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Pagazar Tunduaruiz. Děkuji, paní předsedající. Paní Eh, Hübner, předsedkyně výboru AFKO, velice eh, jasně schrnula záměry této zprávy, o které budeme zítra hlasovat. My budeme hlasovat pro, protože chceme, aby tato meziinstitucionální dohoda byla aplikována. Legislativa může být i velice obtížná, hovoříte-li o 28 různých státech a 500 milionech lidí. A to i nad rámec e, principu subsidiarity a proporcionality. Je zde také cíl mít kvalitní legislativu. A to není něco, co by mělo být nepochopitelné nebo neaplikovatelné. Tato dohoda se zabývá konkrétními fakty o lepší spolupráci mezi kolegislátory, zabývá se možnostmi aplikace legislativy po jejím přijetí, řeší se studie dopadu, náklady na neexistenci Evropy v oblasti in, e, legislativy. Hovoří se o malých a středních podnicích, kterým se zde přisuzuje eh, velká důležitost. Takže ono není snadné býti kolegislátorem. Je to skutečně velice e, technický postup a faktem je, že celá řada evropských občanů e, ten proces vnímá jako něco, co se odehrává někde v nějaké vzdálené galaxii. Parlament chápe důležitost spolupráce v této oblasti a chápe důležitost získávání důvěry občanů. E, touto dohodou, myslím, odbouráváme některé bariéry, které zažíváme, které vnímáme. Například je to vyváženější přístup k legislativě. V tomto kontextu a v záměru, se záměrem dosažení těchto e, výsledků chceme studie dopadu, vyšší transparentnost, nižší administrativní zátěž, což by mělo umožnit zlepšení flexibility a zlepší to naše schopnosti boje proti excesům eh, v legislativě, jaksi proti nadměrné legislativě. Zkrátka chceme mít menší počet, ale kvalitnější legislativu. Samozřejmě zde je určitý tlak od populistů a nacionalistů, ale já si myslím, že nám se podařilo dosáhnout realistické a hlavně pragmatické dohody. A myslím si, že jsme Evropské unii podali velice solidní rámec, který také podpoříme. Děkuji, pan Chrysokonos. Děkuji, paní předsedající. Dnes zde diskutujeme o dohodě mezi komisí, radou a Evropským parlamentem. Chceme zlepšovat interní tvorbu legislativy, aby instituce fungovaly racionálněji, aby politiky lépe fungovaly a aby se uspořil čas a peníze. Po dlouhých vyjednáváních nakonec máme návrh, který je pozitivní. Je důležité zmínit, že ve středu zájmu jsou hospodářské, nikoli sociální doložky. Tělesa zastupující eh, dělnictvo jsou vytlačená až na samotný okraj těchto jednání a je zde celá řada otázek o tom, zda Evropský parlament bude v legislativním procesu posílen, nebo zda to náhodou není komise, která z tohoto procesu vyjde jako posílená. S budoucností této instituce jsou veliké problémy a já si myslím, že bychom měli být i připraveni změnit přístup k celé věci, abychom tedy nepřemýšleli pouze o zájmech jedné malé menšiny. Je potřeba sledovat názory většiny. Poslouchat, co říkají občané prostřednictvím institucí, zejména prostřednictvím přímo zvolených institucí. To by mělo být i prioritou Evropské unie, tak abychom posilovali demokracii v Evropě. A to třeba i na úkor byrokracie. Děkuji, pan Duron. Děkuji, paní předsedající. Lépe eh, vytvářet legislativu. To je ten termín, pane Timmermansi. Kdo by mohl říci, že chce vytvářet horší legislativu? Ale za tímto termínem myslím, že se skrývá ideologie. A to méně eh, vytvářet legislativu. Vy jste to využil v souvislosti eh, s lepší legislativou, využívali to tedy mnozí lidé také eh, pravice to využívala. Tady se hovoří o břemenu administrativy a já chci eh, připomenout, že to břemeno Evropy to není v legislativě, ale že je to sociální břemeno, jsou to uprchlíci, kteří nemohou být důstojným způsobem přijati, to jsou nezaměstnaní, to jsou problémy, kterým čelí Evropa. Na tom není nic administrativního. Zatím je skryta ideologie méně regulovat za tou vůlí dosáhnout toho, že bude uvolněn, osvobozen trh. Eh, je zapotřebí se tázat, jakou Evropu eh, chceme. A čím méně budeme regulovat, eh, to je ta Evropa, kterou chceme hájit. To má být Evropa taková, my nechceme Evropu byrokracie, ale Evropu, která bude chránit životní prostředí, která bude chránit eh, práva. Evropa nyní dělá toto všechno. Nyní paní Adinolfi. Děkuji paní předsedající kolegové. Dohoda eh, kterou se chystáme přijmout, je kompromisem na nejnižší možné jmenovateli. A Evropský parlament je přímo volený obyvateli, proto se mohli žádat víc. Eh, Proces, který byl k tomuto zvolen, nebyl zrovna nejlepší. My jako pět hvězd bychom žádali například větší transparentnost u eh, eh, už předem, protože občané potřebují vidět, co bylo vyjednáno, kým, nejen se to dozvědět až následně. Bylo by zapotřebí, aby občané měli větší eh, nástroj transparentnosti, větší zveřejnování a větší ehm, informovanost o aktech přenesené pravomoci, protože vidíme, že tu působí se řada lobbystů, například v případě Volkswagen pak je tu otázka aktu přenesené pravomoci. Nechápeme totiž, proč by to mělo vejít v platnost teprve v roce 2017. My bychom žádali povinný eh, rejstřík transparentnosti pro všechny eh, evropské instituce, ale místo toho se zabýváme regulací pro občany. Mimo mikrofon. Mimo mikrofon. Mikrofon. Už, už to půjde. Tak. To, co vidíme, je eh, seznam slov, ale nejsou tu konkrétní eh, věci. Eh, dostáváme se tak do velkého víru, který nám nepřináší nic dobrého. Já zde vidím, že je tu stále netransparentnost, vliv lobbystů v institucích a to mě rozčiluje my se zabýváme například um, otázkami uh, vysílání pracovníků. To je důležité pro Francii a pro jiné, zatímco evropská uh, úroveň se tím nezabývá, to je ultraliberální, zabývá se uh, pravomocí mocných nadnárodních firm. Nejde o to, aby se vedla lepší legislativa, ale aby se vedla legislativa méně, aby byla vytvářeno méně Um, právních předpisů. Jediný legislativní princip platný v demokracii je eh, vnitrostátní suverenita. Děkuji, paní předsedající, pane místopředsedo, vážená paní ministrině. To je první dohoda od roku 2003 tohoto typu a je, bylo akorát na čase. V legislativě by se měla objevit politická vůle upravit určitou oblast, a to tak, že co nejefektivněji. Legislativa ale se nemá odehrávat náhodně. Má být formulována co možná nejpromyšleněji. Takový je politický postup. Dosud jsme hovořili o tom, že musíme se vyhnout jednomu extrému nedostatečné úpravy a druhému extrému nadbytečné úpravy. Musíme právě proto hovořit se všemi zúčastněnými subjekty, nejenom s těmi, kteří jsou úspěšnými lobbysty, ale i menšími subjekty. Jsou to malé a střední podniky, jejichž zájmy musíme vždycky vzít v potaz. Veškerá právní úprava ale obsahuje politická rozhodnutí, která se dostávají do právních výstupů. Jde o hodnocení dopadu, o delegoto, delegovanou legislativu. To je všechno velmi důležité. Teď se schází politika a právo, což je vždy komplikované. Politici si musí být vědomi toho, že není možné vyhovět všem. Samozřejmě lepší právní úprava by měla prospívat úplně všem občanům v Evropské unii a Evropské unii jako takové. To určitě. Děkuji. Děkuji a prosím paní Breso. Děkuji, paní předsedající. Podepsání této mezinárodní dohody je podle mne vynikající zprávou pro Evropskou unii v době krizi, kdy hranice kompetencí jednotlivých institucí se přesouvají a stále více eh, se stírají. Chci poděkovat naší předsedkyni paní Hybnerové, Richardu Corbettovi, dalším třem eh, vyjednavačům, kteří usilovali na tom, aby se dosáhlo dohody. Myslím, že to je dobrá dohoda Eh, přináší změny, které aktualizují předcházející dohodu z roku 2003, dialog se sociálními eh, partnery a malými střední podniky bude ale rozvíjen, jejich eh, příspěvek bude zvažován v legislativním procesu více a také sociální eh, dopad a dopad eh, ekologický eh, aktu přenesené pravomocí bude zhodnocován. Tato nová dohoda zaručuje větší transparentnost průběhu vyjednávání a předává Evropskému parlamentu větší váhu v, mm, v každoročním plánování. A to jsme žádali už po dlouhou dobu. A proto všechno, Mohu potvrdit, že je to dobrá eh, dohoda, která je významným krokem směrem, pokud ne tedy k stále užší unii, tak eh, ke stále užší spolupráci mezi institucemi. Samozřejmě čeká nás práce na implementaci, ta začne zítra a je zapotřebí, abychom eh, o to společně usilovali. Lépe vytvářet právní předpisy znamená, aby ze stolu i z naší hlavy zmizela nepřestava vlastní vlajky. Pan Ujazdovský jako další. Pani przewodnicząca, jsem e, takým... E, Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně. Já nejsem tak silný zastánce této dohody jako předřečnice. Má radost jak jaksi v rámci určitých hranic, protože si myslím, že jsme plně nevyužili tuto příležitost pro zlepšení regulace. Já jsem přesvědčen, že eh, by například studie dopadu měly probíhat ke každému kroku tvorby, tvorby legislativy. Je potřeba kontrolovat také konkurenceschopnost. A pak je tady ještě jeden protimluv. Buď subsidiarita, a nebo, a to mluvíme o něčem, co jak si nedovedu úplně pochopit, nebo náklady eh, jaksi chybějící EU, což je svým způsobem eh, nabídka k centralizaci a nabídka jaksi převisu legislativních úprav. Já si myslím, že bychom měli sázet na subsidiaritu i zde v Evropském parlamentu. Já jsem pro, aby princip subsidiarity byl nárokovaný parlamentem jako takovým. Takže ano té dohodě, ale nejsem tak entuziastický. Děkuji, další je pan Telička. Děkuji vám, paní eh, předsedající, paní ministrině. Já tedy naopak jsem velice entuziastický. Pro mne toto byla jedna z hlavních priorit pro eh, mé funkční období v Evropském parlamentu. Vzpomínám si že v listopadu 2014, když jsem se setkal s panem Timmermansem, eh, jsme si měnili na toto téma názory. Já chápu to, co jste říkal o těch svých vysokých ambicích. Já jsem je měl také, ale realita je taková, že celá řada dalších lidí měly ambice velice nízké. Jinými slovy, před sebou dnes máme kompromis kterému vy říkáte sklenice z poloviny plná, já bych řekl je z poloviny plná plus ještě trošičku navíc, ale já si myslím, že bychom z toho mohli klidně udělat plnou sklenici a to v rámci implementace. Já jsem měl tu příležitost pracovat s Guy Verhofstadtem, naším vyjednavačem a řekl bych, on by to řekl, kdyby tady byl, ale e, chtěl bych to říci aspoň já, že odvedl skvělou práci. Máme dohodu, kterou můžeme implementovat. A můžeme implementovat tak, aby ta sklenice byla zcela plná například jeden příklad, abych tak řekl. Což je tedy pleonasmus, ale přesto. Například ten průzkum o administrativní zátěži. To je přesně to, co pro nás je příležitost. Pokud komise bude mít schopnosti a odvahu ukázat, kdo co navrhuje, co se děje v jednotlivých sektorech a jak se chovají členské státy, tak jaký je rozdíl mezi těmi podanými návrhy a, mezi, eh, a tou legislativou, která byla uvedena v platnost, a mezi tím eh, aktem o goldplatingu v, parlamentem, v parlamentu. Já si myslím, že to je velice uspokojivé v porovnání s tím, co jsem já žádal předtím, to znamená ten princip one in, one out. Já si myslím, že tento nástroj můžeme využít. Teď je tedy na nás, abychom toto implementovali. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Autala. Děkuji. Paní Hübner ve své zprávě poukazuje na to, že je potřeba se konkrétněji zabývat transparentností legislativního procesu, zejména otázkou třístranných jednání. Já plně souhlasím, zrovna před dvěma týdny výbor Jury dospěl ke stejnému závěru. Transparentnost je důležitá komponenta legitimity. Meziinstitucionální dohoda, která je dnes před námi, představuje dobrý základ pro morálnější a transparentnější instituce EU. Ale nemyslím si, že ta dohoda jako taková stačí. Neměli bychom teď přestávat, když jsme teprve v poločase, abych tak řekla. Dovolte mi to vysvětlit. Eh, přirozený následník lepší legislativy je lepší administrativa. Já jsem měla příležitost připravovat návrh nařízení k plně efektivní a otevřené evropské eh, veřejné zprávě, což je návrh, který přijde do pléna příští měsíc. Paní ministrině to, ten projekt dobře zná, konec konců je bývalá europoslankyně. Důsledná a transparentní administrativní procedura může pomáhat snižovat komplexitu a obnovuje důvěryhodnost evropských institucí v očích občanů. A e, já se hodlám plně angažovat v tom, aby tento parlament se e, účastnil jak lepší legislativy, tak lepší zprávy věcí veřejných. Děkuji, pan Aker. The European Union controls fishing. You control... Evropská unie kontroluje obchod, zemědělství, rybolov máme zde, ministerstvo zahraničních věcí, má, chceme kontrolovat po, policejní složky, chceme armádu, ne, nenecháme si vzít naši selhávající měnu. A to samé platí o ekonomice. Já vám dám jednu radu zadarmo. Pokud chcete lepší právní úpravu, tak s tím přestaňte. Tohle všechno patří uh, suverénním národním státům. To nepatří sem a doufáme, že brzy bude už Spojené království svobodné a bude schopno si tyto pravomoci převzít všechny zpátky. Děkuji. Děkuji a poprosím pana Pípra. Děkuji, paní předsedající. Mám-li věřit některým předřečníkům, tak to dnes před námi je ten velký skok. Nicméně eh, tento návrh komise eh, je bohužel takový, že v trialogu lecos odpadlo. Eh, pan Timmermans říká, že ta sklenice je z poloviny plná. No já myslím, že co je určující je to, že náš vyjednavač pan Ferhovša tady teď vůbec není. Samozřejmě v našem eh, hledáčku je zejména odstraňování zbytečné administrativní zátěže a hodnocení kvality ve studiích dopadu. Pozitivní je to, eh, co eh, pan Ferhofstadt a paní Hübner správně eh, vypichují z toho návrhu. Pozitivní ovšem není, že komise chce například silnější ustanovení o goldplatingu. Já nechápu, proč parlament a rada toto oslabují. Komise Eh, chce, aby rada a parlament byly zodpovědnější za své studie dopadu. Proč to parlament a rada rozmělnili? Komise chtěla vlastní závazek pro eh, každoroční výkaz o legislativě. Proč to rada s parlamentem rozměrnili? A tak trochu toho černého Petra evropské byrokracie a e, vyjednávání v trialozích jaksi bez, přítomno, bez hlasování v parlamentu znamená ztrátu transparentnosti. Znamenalo by to, že občané Evropy by měli bývali, měli lepší informace o tom, kdo, co a jak v které fázi legislativního procesu zařídil. Já si myslím, že to by bylo užitečnější než tato sklenice do poloviny plná. Nicméně tu máme a musíme s ní pracovat. Děkuji. Paní Kaufmann. Děkuji. Tato meziinstitucionální dohoda, o které budeme zítra hlasovat, je dobrá dohoda. Je to dobrý základ pro spolupráci evropských institucí, ale je to také dobrá zpráva pro naše občany. Proč? Protože touto dohodou jednoznačně říkáme, že kritiku bereme vážně, že chceme společně zlepšovat naši legislativu, měnit ji budeme eh, měnit cíleně legislativu a eliminovat zbytečnou administrativní zátěž. Dovolte mi zdůraznit pak ještě jeden aspekt. Lepší legislativou hm, nemyslíme jenom počet legislativy na úrovni EU, ať už to má být víc nebo méně. Rozhodující je kvalita. Potřebujeme vysoké standardy pro ochranu životního prostředí a spotřebitelů, potřebujeme posilovat práva pracovníků. To od nás totiž očekávají naši občané a na tomto musí být komise, rada a parlament také měření. Děkuji. Kolegyně van Bosuit. Děkuji. Vážení kolegové, zítra budeme hlasovat o něčem, co by mělo být zcela samozřejmé. Samozřejmě evropské instituce chtějí tvořit lepší legislativu. Potřebujeme legislativu, která je implementovatelná. Je potřeba snižovat administrativní zátěž, je potřeba zajistit, aby naše ambice pak byly reflektovány v konečném produktu. A já si myslím, že zde před sebou máme ještě dlouhou cestu. Eh, vyjednávání vedl Guy Verhofstadt, který je pro Evropu. Nicméně je to trochu odtržené od reality a to znamená, že nemáme nic moc, eh, nic reprezentativního a pan Verhofstadt tady ani není. Nedostatek transparentnosti eh, celého tohoto procesu tomu také nepomohl, abych tak řekla. Je potřeba se z toho do budoucna poučit. Je potřeba s tou starou Evropou skoncovat a zavést Evropu novou. Děkuji, kolega Anderson. Ne. Den här överenskommelsen är en överenskommelse mellan rådet, kommissionen och Děkuji. To je dohoda mezi komisí, parlamentem a radou ohledně toho, jak by měla Evropská unie tvořit právní úpravu v budoucnu. Jsou tam nějaké dobré aspekty a špatné aspekty. Jde však o to, že tento návrh, který komise předkládá, už by, tyto návrhy už by neměly být paralizovány v rámci celého procesu zákonodárství. A otázka zní, zda se nebude tvořit příliš mnoho dopadových studií. Možná ano, možná je dobré provést analýzu dopadu. Samozřejmě, že to je dobré. Ale musíme se zamyslet nad náklady pro jednotlivé výrobce, například co společnosti vyrábějící nebezpečné chemické látky. Pokud budete mít příliš mnoho dopadových studií, tak můžete celý proces úplně paralizovat a výsledek nebude dobrý. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Všech głosów, které mluví o... Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl jenom říct se, že nejsme úplně spokojeni s tímto návrhem. tyle, ile Ale podařilo se nám dostat z toho to, co jsme z toho dostat vůbec mohli. To si takto můžeme říci. Samozřejmě my budeme hlasovat pro tuto dohodu, protože je zapotřebí, je potřebná a není možné utíkat před dalším vyjednáváním, zejména když je nutné. Nicméně do budoucna budeme očekávat, že to, co v té dohodě je obsaženo, bude také v reálu všemi třemi institucemi respektováno. V tomto parlamentu, v této sněmovně, každým rokem diskutujeme o zprávě výboru Jury o lepší legislativě zejména co se týká evropského prostoru pro spravedlnost. Ale dobrá spolupráce mezi institucemi nestačí k tomu, abychom vytvářeli lepší legislativu. Za prvé zapotřebí dobrý návrh a koncový dopad musí být také pozitivní. A to vnímáme často různě. Takže zde jsme se skutečně snažili eh, e, za EPP, e, ehm, ale v oblastech, jako jsou třeba studie dopadu, jsme nic moc nedosáhli například tady co se týká eh, té, eh, toho závazku komise provádět široké konzultace. K těm konzultacím obecně bych rád dodal, že budeme konec konců za chvíli hovořit o otázce vysílání pracovníků. Nicméně komise toho zde příliš mnoho nepředložila. Eh, děkuji paní Ford. Děkuji. Pokud jde o zlepšení konkurenceschopnosti, tak to je klíč k lepší ekonomice, k lepší prosperitě a k posílení růstu eh, pracovních příležitostí. Musíme omezit byrokracii a omezit náklady pro podniky i veřejnou zprávu, které se vždycky snaží dodržovat předpisy Evropské unie. A tato nová dohoda se dotkne 28 států a komise. Určitě to pomůže. Můžeme však zajít ještě dále. Minulý měsíc evropští vůdci a komise slíbili každoroční přeskum byrokracie zatěžující podniky a veřejnou zprávu. Naše ekonomiky se nemohou už dovolit, aby tohle byl zcela nenaplněný, vyprázdněný slib. Takže musíme spolupracovat jako členské státy, komise a parlament na tom, abychom naplnili tyto cíle. Děkuji a prosím pana Svobodu. Vážená paní předsedající, eh, pane viceprezidente komise, pane ministře, promluvím jako předseda výboru pro právní záležitosti, do jehož kompetence mimo jiné spadá zdokonalování tvorby právních předpisů. Je jistě pozitivní to, že nyní novou dohodu máme nicméně evropský parlament v této oblasti již v minulosti stanovil určité postoje které se podařilo do výsledného textu dostat jenom částečně. proto pár poznámek k několika aspektům. za prvé hodnocení dopadů je důležitý nástroj pro kvalitu právních předpisů. k takovému hodnocení patří i to aby nové předpisy nezpůsobovaly nadměrnou administrativní zátěž pro jejich uživatele nezávislost hodnocení dopadů je nadále jednou z našich největších priorit která zatím nebyla plně dosažena. za druhé nová dohoda vyžaduje další návazné kroky například k aktům v přenesené pravomoci a k prováděcím aktům. teprve potom bude dohoda plus minus kompletní konečně musíme také sledovat implementaci dohody jako celku protože jedině tak budeme mít skutečně funkční nástroj který splní svoji roli. proto výbor pro právní záležitosti bude společně s výborem pro ústavní záležitosti sledovat výklad a provádění nové dohody a to skrze zprávy z vlastní iniciativy a také skrze společnou pracovní skupinu. děkuji. Pan Radev. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové. Já si myslím, že jsme mohli dosáhnout lepší dohody. Ten text, který máme, je přijatelný, ale určitě není úplně dostatečný. Měli jsme zjednodušovat situaci spíš, než bychom navyšovali byrokracii pro občany. Každoroční hodnocení administrativního dopadu je důležité, abychom mohli hodnotit eh, dosavadní vývoj a abychom mohli hodnotit také dopad na malé střední podniky. Potřebovali bychom jasné eh, údaje o tom, jak vypadá dopad legislativy v členských státech, jednotlivých členských států, tedy legislativa, a jak vypadá dopad legislativy ze strany Evropské komise. My bychom eh, potřebovali větší pozornost zaměřit na dopady nové legislativy ohledně hospodářské soutěži. Každoroční zpráva a hodnocení dopadu nám eh, tak to budou umožňovat eh, vidět, jaký dopad má legislativa na malé a střední podniky. Je zapotřebí, aby právní předpisy byly aplikovány eh, homogeně. Jako poslední paní Tomašič. Já chci přivítat doporučení zpravodajky a také mám e, obavy, které zde byly vyjmenovány e, ohledně malých a středních podniků. Malé a střední podniků jsou základem e, hospodářské práce, ekonomiky EU. Každý zodpovědný zákonodárce by měl dbát na jejich zájmy. My v Evropském parlamentu chceme se zabýváme dopadou legislativy na eh, gendry, ale právě malé střední podniky poskytují pracovní místa mužům i ženám, ale těmto malým a středním podnikům my přikládáme příliš malý význam. Co se týče kvalit, mm, legislativních aktů je kvalita mnohem důležitější než kvantita. Proto doufám, že záhy eh, dosáhneme toho, že budeme mít skutečnou legislativní gilotínu aby se toto činilo jak na evropské úrovni, tak na vnitrostátní úrovni, abychom takto mohli poskytovat práci mnohem více lidem. A nyní nastupuje doba na Catch the Eye. Dám vám e, příležitost všem, kdo jste se, při, kdo se, hlás, kdo jste se přihlásili. Jako první bude pan Kaputo. Prosím, dodržujte řečnický čas jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já vítám tuto mezinárodní dohodu a chápu je jako uh, Eh, dobrý základ pro transparentní vztahy mezi institucemi s cílem lépe vést legislativu v zájmu občanů EU. Je to eh, dobrá myšlenka eh, s ohledem na potřebu změnit právní základ. Je potřebí využít veškerých nástrojů k lepší legislativě, proto tedy hodnocení dopadu, veřejná konzultace, konkrétní speciale, spe, mm, specifické analýzy jsou důležité. A ty, ta opatření, která zde jsou eh, stanovena, představují nepochybně krok vpřed. Nicméně považuji za nutné hlouběji se zabývat vzájemným, zemným přístupem k informacím, abychom mohli zajistit skutečnou vyváženost a paritu zacházení v celém legislativním postupu, tak, aby byl eh, zaručen lineární eh, princip mezi institucemi arvoisa puhemies. EUn lainsäädäntö... Děkuji. Vytváření právních předpisů v EU um, bojuje s jakými cykly. Je zapotřebí eh, šlapat jako na kole, aby člověk nespadl. A v Evropské unii máme 40 tisíc různých legislativních aktů a nikdo se nezdá znát přesné číslo. Takže je tu mnoho různých cyklistů po Evropské unii i v komisi, kteří eh, dále šlapou na tom kole. Je tu spoustu eh, administrativních zaměstnanců v Evropské komisi. Eh, co bylo dohodnuto na počátku v EU? Že se bude legislitovat, legis, vést legislativa jen, když to bude nutné a v, v rozsahu, který bude nutný. To je, myslím, pro nás také dobré vodítko, měli bychom si je pamatovat. Nehledě na to, co si myslíme o EU. Preda. Pan Preda. Děkuji, paní předsedající. Tři body k tomuto programu, kterému říkáme lepší právní úprava a k celé interinstitucionální dohodě. Uh, za prvé chci říci, lepší jak a pro koho, pro čí účely to bude lepší. Hovoříme zde o zájmech nadnárodních korporací. A také se chci zeptat, proč toto kritérium je tak vysoko. Bude dokonce důležitější než sociální kritéria, kritéria týkající se životního prostředí. Ptám se, jestli to opravdu vylepší životy našich občanů co zamýšlíme. Za druhé, budou zde existovat další vrstvy při přípravě právní úpravy a pravomoci se budou soustředovat víc a víc v rukou komise, nikoli v rukou spolu zákonodárců. Také mám obavy, že se to nedostatečně dobře uh, shoduje se realitou. Transparentnost je problém, přístup k dokumentům je problém. Já vím, že celá řada rozhodnutí se odhrává ve stínu a v zákulisí. Děkuji, děkuji a prosím pana Kastala. Děkuji, pane předsedající. Na začátku této rozpravy jsme si položili otázku, zda máme mít skleničku na půl plnou nebo na půl prázdnou. Záleží na pohledu. Přesně tak se můžeme dívat z obou dvou stran na tuto dohodu. Ano, došlo k pokroku, například u plánování, hovoří se také o odhodcení dopadu, ale pak je zapotřebí ještě se podívat, kdo bude provádět ono hodnocení za komisi. Co se týče malých a středních podniků, to je nepochybně eh, velice důležitý bod pro naše hnutí ale eh, nezapomínejme na to, jak legislativa má vypadat, eh, aby zatím nebyl skrytý trojský kůň, který bude eh, ve skutečnosti rozbíjet ten korpus práv, který zde již je pro občany, spotřebitele a to v zájmu nadnárodních firm. Tak je to procedurální aspekt, jednotný vyjednavač, který neměl mandát od jednotlivých prvků EP, nebyl zrovna nejlepším řešením. Také žádáme větší transparentnost jsou triologů. Nestačí, aby jsme se dozvěděli až ex post, protože potřebujeme, aby se jednalo spíše podle ducha smluv. Takováto politika, o ní nelze vyjednávat. Pan Sinadinos. Děkuji. Jde o vylepšení zákonodárství. A já se domnívám, že pokud začínáte, je to první rok, tak by to byl velmi zajímavý titul pro novou esej, jenomže takhle na tom nejsme. Máme zde princip subsidiarity a proporcionality. Můžeme najít další eh, protichůdné příklady proti principům této implementace. Například že ne vždycky se berou v potaz všechny zájmy eh, jednotlivých výborů v Evropském parlamentu a ne vždycky se bere v potaz eh, princip desideráta. Je to trochu jako experimentální věda. A samozřejmě u každého experimentu potřebujete zkoušet a kazet. Děkuji. Pan Haregui Děkuji. Já bych rád zmínil dva body, které jsou zejména důležité v souvislosti s touto dohodou. Za prvé, komise teď musí reagovat na návrhy aktů pocházející z našeho parlamentu. Tato dohoda zmiňuje tři fáze, kdy komise musí reagovat na iniciativu naší sněmovny. To je velice důležitá věc. Velice často naše zprávy z vlastní iniciativy, tyto návrhy parlamentu, v podstatě skončí někde v šuplíku a zapomene se na ně. A proto si myslím, že tato nutnost reagovat je důležitá věc. A za druhé, je to vyšší přístup, vyšší míra přístupu k dokumentům a začlenování parlamentů do schůzí na půdě rady. To si myslím pomůže zlepšit vztahy mezi parlamentem a radou a to zlepší legislativní proces. Děkuji, pan Marias. Pane eh, předsedající, mnohokrát, je komis, eh, mnohokrát kritizujeme komisi kvůli byrokracii, kvůli střetu zájmů ehm, a je eh, strážkyní slov a přemýšlem trojky. Vidělo předsednictví novou byrokracii plynoucí z nových způsobů nabírání, nabírání místních poradců? Viděli jste, co jste vytvořili? Pokud chcete někomu dát práci, například osobě, která nebydlí v Atenách, ale v Tesaloniky, v Soluni, tak to není možné na Eh, dobu neurčitou, protože nejdřív se onen pracovník musí přestěhovat do Aten. Nemůže být ani přijat eh, jako eh, osoba samostatně výdělečně činná na smlouvu o dílo. Vidíte, co jste vytvořili za byrokratické břemeno? Je to místo pěti stránek, padesát stránek dokumentů. Takže zapotřebí eh, kryt i mm, tuto byrokracii v EP. Yes, Děkuji, Většina Evropanů už ví, že Evropská unie není demokratickou institucí. Jak by také mohla být, když hovoříme o tom, že by zde měla fungovat úsporná opatření, hovoříme o nákladech veřejné zprávy a je potřeba zdávat se zaměstnaneckých a pracovních práv, otevřít naše hranice eh, dál možná zde budou existovat jiné poměry většiny, možná to bude Evropa pracovníků, kteří chtějí bojovat proti oligarchům, ale když vidíme návrhy jako tyto, tak vlastně ani nemáme formálně možnost jednat a parlament nemůže jednat jako reprezentativní sněmovna zastupující eh, veřejnou vůli. Zde se soustředí pravomoc u nevolených pracovníků a dokonce bych řekla, že je to dominance. Já bych řekla, že zákony a předpisy nepomáhají. Naopak si myslím, že nám berou svobody, které, kterých bychom se vzdávat neměli. Děkuji a prosím pane místo předsedu Temmermansa. Já si dovolím několik poznámek k tomu, co zaznělo. Já v prvé řadě nechápu, jak může někdo říci, že když děláme něco pro malé a střední podniky, tak je to nov, ne, no, neoliberální politika. Tomu nerozumím. Pokud můžeme pomoci malým a středním podnikům v Evropské unii, tak to znamená, že ti, kteří řídí malé podniky, budou moci řídit ty podniky, ani, aniž by museli trávit hodiny a hodiny administrativou, tak mohou najmout další lidi. Proč je to neoliberální podle vás? Když máme vytvářet nové pracovní příležitosti v této Evropské unii, tak musíme začít právě u malých a středních podniků. To je úplně nejlepší základ všeho. A tento program, tato dohoda nám umožní ještě více se soustředit na malé a střední a podniky. A proč? Protože oni se nemohou bránit tak, jako se mohou bránit nadnárodní korporace v Bruselu. Proto si myslím, že se musíme soustředit právě na malé a střední podniky, aby zlepšovali svoji práci. Za druhé chci říci, pane Duhane, za zelené, vy jste se tady rozhorčil. Až jsem se bál, jestli se neublížíte. Rozčílil jste se, říkal jste, že snižujeme sociální standardy a standardy životního prostředí. Já jsem tolikrát této skupině říkal, prosím, uveďte tři příklady, kdy komise navrhla něco, co snížilo standardy v oblasti sociální politiky a politiky životního prostředí. Uveďte něco, aspoň jeden návrh. Takže než se příště rozčílíte tímto způsobem, tak si prosím pohovořte s dalšími kolegy, aby bylo všem jasno, o čem hovoříme. A pak chci ještě říci jednu věc. Jasně, pro mě je tohle začátek procesu, kdy budeme naplňovat tyto plány a způsob, jak to budeme naplňovat, ukáže, jestli jsme opravdu lepší a schopnější lepšího zákonodárství nebo ne. Nejde jenom o to snížit objem právní úpravy na evropské úrovni. Jde o to, aby ta právní úprava byla racionálnější v oblasti sociální, ekonomické politiky a politiky životního prostředí. Chceme odstranit byrokracii, jelikož zde máme 28 právních úprav, snažíme se o hledání jednotné úpravy, co i to je lepší zákonodárství. Já jsem hrdý na to, že tato dohoda existuje. Já znovu zopakuji, že bych býval mnohem raději, abychom zašli ještě dále, ale je to dosažení konsenzu mezi třemi institucemi a mezi třemi nebo různými uh, náhledy na věc. Myslím si, že je to dobrý základ pro další snahy v oblasti lepší právní úpravy s tím, že bude hodně záležet na tom, jak se k tomu bude stavět vnější svět. Budeme muset postupovat mnohem transparentněji, zvláště třeba v oblasti platformy Refit, kde budeme muset využít expertní zázemí, které je tam k dispozici, zvláště tehdy, když se budeme snažit o to, aby naše malé a střední podniky nebyly naopak zatíženy zbytečnou a nadbytečnou další eh, byrokracii. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo. A paní Plazam. Hodně z vás hovořilo o dopadových studiích a ano, já jsem přesvědčena, že dopadová studie je velmi důležitá. Jsem také přesvědčena o tom, že nám umožní lépe vyhodnocovat dopady právní úpravy v velmi raném stádiu. A to je důležité si uvědomit. Také je důležité si usvědomit, uh, eh, eh, uvědomit, že bychom tím neměli omezit roli spolu zákonodárců, ať už je to parlament nebo rada. Bude to sloužit jako pouze užitečný dobrý nástroj. Já s vámi souhlasím, souhlasím s vámi, pane Korbete. A také se domnívám, že to opravdu platí, co se týče dopadových studií. Jsou to studie, které nabízejí poradní hlas, jelikož nakonec stejně rozhoduje spolu zákonodárce. Nicméně čím je lepší dopadová studie, tím lepší a informovanější bude politické rozhodnutí. Pan Pieper hovořil o tom takzvaném gold platingu. Zde je to naprosto jasné jsou zde dan, dány odpovědnosti členských států a komise, co se týče nové legislativy Evropské unie a pro nás je důležité si uvědomit, abychom, že musíme mít jasno v tom, které aspekty národní legislativy jsou evropského typu a co je naopak na zvážení na národní úrovni. To se v dohodě jasně objevuje. My jsme s tou stávající formulací byli schopni vyslyšet stanoviska jednotlivých parlamentů i Evropského parlamentu, jelikož národní parlamenty mají v tomto procesu naprosto jasnou roli. Já vím, že pan Pípr chtěl zajít ještě dále, co se týče goldplatingu, ale doufám, že se smíří s tím, že zde máme sklenici, která je do poloviny plná. I to je záležitost k radosti paní Nový a další hovořili o nutnosti zlepšit transparentnost. A já chci i na to poukázat. Už jsem o tom hovořila ve svém úvodním projevu a chci říct, že za nizozemského předsednictví se snažíme o zapracování dvou nových ustanovení, rejstřík delegovaných aktů a rejstřík aktuálního stavu jednotlivých spisů a doufáme, že komise se k tomu bude stavět stejně a umožní nám tyto rejstříky vyhotovit, abychom posílili transparentnost. Co se týče malých a středních podniků, tak eh, pan místo předseda komise to řekl naprosto jasně. Já se stotožňuji s tím, že paní Vicky Ford má také pravdu, musíme plnit své sliby a ukázat, že se budeme chovat podle toho, co jsme slíbili. Já tedy děkuji, děkuji hlavnímu vyjednavači Kifru Zahavstadovi a děkuji také panu místopředsedovi Timmermansovi a děkuji panu Šmitovi za dosažení této dohody. Děkuji paní Hybner, zpravodajce a jejím kolegům z výboru AFKO. Pane předsedo, děkuji. Já se těším na úzkou spolupráci s komisí a s parlamentem. Děkuji. Děkuji, paní Hybner. Děkuji vám. Já bych ráda využila tyto dvě minuty k tomu, abych promluvila k institucím, které jsou zde dnes zastoupeny. Ráda bych poděkovala radě, který je zde zastupován eh, nizozemským předsednictvím a komisi, která je zastoupena panem Temnemancem. Chtěla bych poděkovat eh, eh, a hovořit o implementaci této meziinstitucionální dohody. K tomu zapotřebí úzké spolupráce. Pokud se zavážeme k inteligentní implementaci, tak nám to bude umožňovat Možná, abychom udělali třeba těch, mm, ten, tu míli navíc, kterou vy říkáte. A určitě se nám podaří udělat více pro lepší tvorbu legislativy. Můžeme přesáhnout i to, co je na papíře již napsáno a parlament toto usiluje a vyslovuje v tom své e, závazky. Je zapotřebí zajít, začít implementovat a to v úzké spolupráci s institucemi tedy mezi eh, komisí, eh, radou a parlamentem. To, co zde zaznělo, je pro nás velice dobrou zprávou. Nicméně důležité je, abychom postupovali dál a respektovali eh, rovnost mezi legislátory. Dohody vyžadují, aby zde byla výměna informací mezi institucemi a potřebujeme naši spolupráci zde více rozvinout ehm, tato eh, dohoda vyžaduje další eh, follow-up eh, v implementační fázi a je opravdu na nás, jak už někdo uvedl, aby tato meziinstitucionální dohoda byla implementována takovým způsobem, aby se tak multiplikovala hodnota hm, všech institucí, které se účastnily na vytváření meziinstitucionální dohody. Takže ještě jednou děkuji všem institucím a všem aktorům, kteří se účastnili vyjednávání a doufám i já, že zítra eh, bude pozitivně završeno eh, naše úsilí při eh, hlasování. Děkuji ještě jednou mnohokrát všem. Děkuji paní Hybner. Já jsem si na chvíli pomyslel, že říkáte, že budete chtít říct, že toto je začátek eh, pěkného přátelství. Eh, to by bylo jako ve filmu Casablanca, takže rozprava je